So, Kolleginnen und Kollegen, bitte Vážení kolegové, připravte si své hlasovací stroje, připravte si hlasovací karty, prosím. A já bych prosil rovněž asistenty a návštěvy, aby už eh, tedy přestali konverzovat.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 wir haben die Reihenfolge der Abstimmung. Takže vážení kolegové, včera jsme změnili pořadí hlasování. Jako první, jako první budeme hlasovat o e, čísle 13, veterinární požadavky na obchod se psy, kočkami a fretkami. Takže číslo 13, zdravím zpravodaje, tady jsou psy, kočky a fretky. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni kolegové. Zatím tedy začínáme tím krátkým hlasováním. To se týká psů, koček a fretek a na programu máte toto zprávy pod číslem 13. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. 33 pro, 10 proti. A konečné hlasování. Zahajuji hlasování. The short one, Linda. The short one. Short. Nein, Ja. OK, Hunde, Katzen, Mädchen. Eh, Psy, kočky, fretky, zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 49 dafür, keine Gegenstimme. Nikdo nehlasoval proti, všech 49 eh, hlasovalo pro, tak výborně. právě nyní. Ano, bereme na vědomí. A nyní už to dlouhé hlasování. Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Začínáme pozměňujícím návrhem 19, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Takže raději elektronicky. Devatenáctka ještě jednou elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. 35 pro, 14 proti, přijato. 20 eh, byla stažena, 21 kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 100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 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo jedna pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A přeskakujeme až k pozměňující návrhu 37. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 185 pro. Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Tedy ještě jednou elektronicky. 185 elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 23 pro, 30 proti, tímto byl zamítnut. 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. 186 um, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Dobrá, tak si to ještě ověříme. 186. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 25 pro, 30 proti, jeden se zdržel. A nyní 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže ještě jednou na přání, na požádání 189. Hlasovali jste všichni? Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. 32 pro, 26 proti, 189 přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 80, 48, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijata. 52 s tím ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověřujeme 191 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 33 pro, 28 proti. Přijato. 59 pro. Takže 59 padá. A nyní 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. S tím ústním podmíněným návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro,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 Proti? Zdrželi se. 193 s tím ústním pozměňovacím návrhem elektronicky. Prosím. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. A 23 eh, pro, proti 38, proti zamítnuto. 72 eh, a 194 byly staženy. A nyní 196, eh, rozdělené hlasování, první část, je pro. Proti? Zdrželi se? Není to jasné. 192 elektronicky o první části, prosím. 196, první část. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 27 pro, 33 proti. Zamítnuto s jedním zdržením. Takže druhá část padá. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě si tu 195 ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni kolegové? Konec hlasování. 31 pro, 30 proti. Gratuluji autorům návrhu. 74 pro, proti. 74. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. 75 pro. Proti zdrželi se, přijata. 76 eh, pro, proti, zdrželi se, přijata. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, přijata. 84 tady se o tom nemusí hlasovat, právě mě bylo napovězeno 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201, 202, 203 jsou identické, takže o nich hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, pouze 10 až 15 kolegů se účastnilo hlasování. Takže přece jen to zkusíme ještě jednou elektronicky. To je 201 až 203. Ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Takže přijaty 32 eh, hlasy k 29. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 78 pro, Proti? Ještě jednou. 78 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 79 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 80 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 81 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 82 pro. Proti? Zdrželi se Přijato. 204 pro. Proti. Zdrželi se. Tady po levici mě říkají, že byste měl opakovat elektronicky. Tak to uděláme. 204 elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 27 pro, 34 proti, tímto to bylo zamítnuto. 205 pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 206. Aha, takže ještě 205 ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 35 pro, 26 proti. Přijato. 206 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 207 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 210 pro, proti. Ověřujeme 210 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 27 pro, 34 proti, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 73. O tom hlasovat nemusíme. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 o tom ne, 95 ehm, pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 padá, 214 pro, proti, zdrželi se, tady si nejsem jistý, přece jen elektronicky, 214, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni kolegové? EPP má o jeden hlas přes příliš. Zavírám hlasování. 28 pro, 34 proti, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato 100 pro, proti, zdrželi se, přijato 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tady nemusíme o 1 103 pro, proti, zdrželi se, přijato 104 pro, proti, zdrželi se, přijato 106 pro, proti, zdrželi se, přijato 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, přijato 112, to nemusíme, 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 215 pro, proti, 215. 216 jsme zamítli, takže tímto nyní rozhodujeme o 215.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 Proti? Zdrželi se? Přijato. Tady 217 padá. 20, 218 eh, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 124 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 125 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, tady 219 ještě ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 219. To je o čem hlasujeme. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. 33 pro, 29 proti, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 padá, 129 pro,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 39 pro, 22 eh, proti. Takže 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 220 eh, hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se přijaty. 144 pro, proti, zdrželi se přijaty. 221 pro, proti, zdrželi se Tady mě irituje si kolegové povídají hlasitě o nějaké jiné zprávě za dveřmi, tak to není dobré. Takže 221 ještě jednou elektronicky. Hlasovali jste všichni kolegové? Konec hlasování. 38 pro, proti 25, takže přijato další padá a 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, pro proti, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňující návrh 1, zpravodaj pro,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 Zdrželi se? Přijat. 225 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout. 226 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout. 227 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout. 161 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat.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 Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Devítka stažena. 168 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 169 pro. Proti? Zdrželi se? Není to jasné. 169 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování EPP znovu o jednoho Eh, příliš. Tak a svět je uveden do pořádku. 37 pro, tím to bylo přijato. 170, ehm, 171, eh, hlasujeme pro, proti, přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, 172 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijata. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijata. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 a 15 hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se. Věříme. Takže hlasujeme o 15 a 174 společně elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 55 pro, 7 proti zcela jasná, většina je pro. A jsme u šestnáctky. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, 177. Pro? Proti? Zamítnuto. A nyní elektronické hlasování to koncové o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 63 jsou pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. A nyní Návrh legislativního ustanovení. Hlasujeme. Prosím. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Krásná harmonie. Srdečně gratuluji panu Schnellhartovi. Vše proslo zcela jednohlasně, zpráva byla přijata výborně.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 usnesení ke COP18 v Doha. Tady doufám, že touto zprávou rozjedeme trochu tu debatu a tu mezinárodní situaci tímto eh, se mm, vynasnažíme pozměnit. Samozřejmě teď v prosinci eh, se bude jednat. My tam máme i eh, legislativu a přecházíme k hlasování. Pozměňující návrh 16 s ústním pozměňující návrhem, prosím o, hlasování pro, proti, zdrželi se přijat. A hlasujeme o 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Takže ještě jednou o 21 elektronicky. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 28 pro, 2,30 proti, takže zamítnuto. 2,20 pro, proti, zdržel se, přijato. Tím pádem nám padá 24 i 23, e, 26 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou elektronicky. Hlasovali jste všichni o 26. Konec hlasování. 2,30 pro, 1,30 proti. Přijato. A nyní 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28. To je ve dvou částech. První část pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 29 pro? Proti? Zdrželi se? O 29 ještě jednou elektronicky, prosím. Já to tady nerozpoznám. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 24 pro, 38 proti, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. A pak ještě bez ústního pozměňovacího návrhu o 31 hlasujeme. Nebo o 32. Dobrá. Dobrá, tak si to ještě tu 32 s ústním pozměňovacím návrhem ověřujeme. Elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Přijato. 32 bylo přijato s ústním pozměňovacím návrhem. Tady jsem to eh, z řečnického podia nepostřehal. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, tady si 34 ještě ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 35 pro, 28 proti, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 Dan Jorgensen ve dvou částech. Hlasujeme první části pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, hlasujeme elektronicky o druhé části 38. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování? Druhá část byla o jeden, jedním hlasem navíc přijata. 36. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřicet. Rovněž padá. Čtyřicet jedna. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Oddělené hlasování o první části. Kde pro? Proti? Ani tady si nejsem jist. Takže první část dva čtyřicítky elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 34 hlasů pro, 28 proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Druhou část si ověřujeme rovněž. Nechci tady nikoho poškodit a zdá se, že to prochází frakcemi. Konec hlasování druhá část byla zamítnuta. A přecházíme ke 43. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijata. 46. I zde hlasujeme ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Hlasujeme o druhé části um, této 640 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 32 pro, 31 proti. Přijato jedním hlasem navíc. Um, 45 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 44 pro, proti. Zdrželi se přijato. 47 pro, proti. Zdrželi se přijato. 48 pro proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, ověříme 50 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Zelení mají o jeden hlas navíc. Kašliter tvrdí, že to je nemožné ale už je to správně. 650 hlasy pro, proti sedmi, takže zcela jasně přijeto. 51. Mimo mikrofon. 49, wir können 49 überprüfen, gut. Dobrá, takže ověřujeme 49, údajně, že je to potřeba. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování o 9.40. 30 pro, 30 proti. Tímto je to zamítnuto. Prostě nemůžeme hlasovat neustále znovu. E, vidíte to na obrazovce. Nyní už je na řadě 1. 1,50 pro, proti, zdrželi se, ani to ale není jasné. Takže o 1.50 elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni, konec hlasování. Dva 30 pro, 29 proti, přijato 55 pro, proti, přijat, Eh, zamítnuto. 52 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro. Ano, dobrá, tak ověřujeme 650. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, konec hlasování. A 32 pro, 31 proti, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se. O 58 musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, konec hlasování. 34 pro, 30 proti, přijato. 9, 4 pro, proti,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 zdrželi se. 64 o druhé části tady budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 30 pro, 33 proti, jedna, jeden kolega se zdržel. Zamítnuta ta druhá část. 9-3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, 6 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část TDV 6 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné. DV6, druhou část, ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 30 pro, ale 34 proti. Zamítnuto. dv 1 pro, proti, přijato. dv 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. dv 10 pro, proti, zdrželi se, DV 10 ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 33 pro, 30 proti. Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 2 pro, Proti? Zdrželi se při to. 9, 12 pro. Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky 9, 12. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 33 pro. Takže to bylo přijato 9, 13 pro. Proti? zdrželi se přijato. 9, 14 pro, proti, zdrželi se přijata. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže hlasujeme o původním návrhu bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto ověřujeme druhou část 75 eh, elektronicky. Hlasovali jste všichni, konec hlasování. 1,30 pro, 2,30 proti, velice těsně zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se. Já typuju přijato 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Albe, zdá se, nemá žádný názor, protože tady nikdo za Alde nehlasoval. Druhá část té 72 říká řečník elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 1,30 pro, 2,30 proti, zamítnuto. 9,7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se přijata. 82 pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 1,80 už je vlastně přijata. 84 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, To si musím ověřit elektronicky. 84, druhá část. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 20 eh, pro, ale víc je proti, takže zamítnuto. 85, první část pro, proti. Drželi se přijata. Druhá část pro, proti zdrželi se zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 86 už je přijato, tak přecházíme k 1,90 pro, proti, zdrželi se přijato, 92 pro, proti, zdrželi se přijato 93 pro, proti, zdrželi se přijato 94 pro, proti, zdrželi se přijato 95 pro, proti, zdrželi se přijato 96 pro, proti, zdrželi se přijato 97 pro, proti, zdrželi se přijato 98 pro, proti, zdrželi se přijato 99 ve dvou es ist nur ein Zusatz zu 42. Takže to je vlastně jenom takový přídavek k té e, 240. to je pro. Proti? Přijato. 100. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 je schon angenommen. 90 už je přijata. 102. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 103. Pro? proti, zdrželi se, přijato 104 pro, přijat, ne, proti, zdrželi se, přijato 105 pro, proti, zdrželi se. 101 wurde schon angenommen. 101 už bylo přijato, 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, přijato 109 to odpadá. 110 pro, proti, zdržel se, přijato. 106 ist auch angenommen, DW 8 dafür. Um, DW 8 pro, proti. Tady to není jasné. O DW 8 se elektronicky zahajuji hlasování. Haben, haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni, konec hlasování. 33 pro, 31 proti, přijato 9, 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže o druhé části 114 hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 30 pro, ale 33 proti zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro. Aha, takže 118 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, konec hlasování. Zamítnuto 118. 119 pro, proti, zdrželi se. angenommen. Přijato. A přecházíme k 120. I zde to máme ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, není jasné. Zkoumáme druhou část. Elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? A tímto končím hlasování. 31 pro, ale 33 proti. Zamítnuto. 121 pro. Proti. Zdrželi se. I to si přece jen ověříme. Zahajuji hlasování. 121. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Um, o dva hlasy přijato, dvěmi hlasy navíc, 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tak hlasujeme o 122 c elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 3 a 30 proti při 29 pro, takže zamítnuto. Eh, DV 1 cit pro proti přijato. Eh, DV citace 2 pro, proti, přijato. Eh, čtyřka pro, omlouvá se řečník trojka nejdříve. Já už jsem před, eh, sám před sebou přijato. A ta čtvrtá proti, přijata. a dvojka ve čtyřech částech k tomu úvodnímu stanovení. První část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, pro proti. O druhé části musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Dvojka, druhá část, konec hlasování. Druhou část jste zamítli, kolegové. A nyní třetí část pro, proti, zdrželi se, přijata. Čtvrtá část pro, proti, i čtvrtou část ověříme elektronicky e, k tomu druhému pozměňovacímu návrhu. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování.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 Hlasovali jste všichni, konec hlasování. Tady zcela jasně přijato. 55 hlasy proti 8. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 9a pro, takže 15 ještě jednou elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. 31 pro, 32 proti, takže tímto to bylo zamítnuto. DVA pro. Proti. Zdrželi se, to není jasné. DVA ještě jednou elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. DVA bylo přijato, DVB pro. Proti. Zdrželi se přijato DVC pro. Proti. Zdrželi se přijato DVD pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. DVE pro. Proti. Zdrželi se. Ečko si ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. F pro. Proti? Zdrželi se? I písmeno F ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování. 33 pro, přijato G pro, proti, zdrželi se, přijato. A přecházíme k elektronickému konečnému hlasování, zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. 54 dafür, 7 54 pro, Velikou většinou bylo toto usnesení dnes přijato. Srdečně vám děkuji, děkuji za takto soustředěnou práci. Thank you very much. A přecházíme ke zprávě Anny Rosbach. Tak první 32. Zahajuji hlasování. Dafür? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 32 elektronicky. Takže Nyní konec hlasování. 37 20, proti 22. Takže schváleno Agri 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 odpadá, 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, takže prověříme elektronicky 31, ne 31 taky odpadá, 30, 30 odpadla, protože Agri 1 byla schváleno. Takže 30 odpadá. A my jsme hlasovali o 31. A vy to chcete stejně prověřit? Ne, dobře. Takže jsme u 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, 30, 33 odpadá, tím se dostáváme k 36. Dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Druhou část Prověříme elektronicky, protože to nebylo úplně jasné. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Druhá část schválena. 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Takže myslím, že to je zamítnuto. Ještě to prověříme, 38, takže konec hlasování. 28 proti 32, takže zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Zamítá, zamítnuto tedy. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, Takže ještě jednou.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 Dobře, prověříme 62 elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Jednoznačně schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Ano, elektronicky prověříme 66. Už všichni hlasovali, konec hlasování a Třicet pro, 32 proti. Příliš rychlé, takže zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 7. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 pro proti, zdrželi se. Schváleno. 74 odpadá, 75 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 78 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 81, dvě části. První část. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme první část elektronicky u 81. Všichni již hlasovali. Konec hlasování. 28 proti 30, kteří jsou proti, takže zamítnuto. Druhá část pro. Takže nemusíme tu druhou část předkládat k hlasování. Už jsme u 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ještě to prověříme, abychom měli jistotu. 86 elektronicky. Všichni hlasovali. Nyní konec hlasování. 30, 32, takže zamítnuto. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 88 pro. S ústním pozměňovacím návrhem proti. Zdrželi se. Schváleno. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Samítá se 91 pro. Proti. Zdrželi se Zamítá se. 90 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 92 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 94 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 95 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 23 odpada. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107. Dobře, prověříme 106. Elektronicky. Všichni. Konec hlasování. 106, schváleno 107, pro, proti. Zdrželi se. 107 elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 30, 31 proti, jeden se zdržel. Takže zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Prověříme pa 115 elektronicky, všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže 34 proti 28, takže je to v pořádku, pane Schnellhardt. Chybovat je lidské, bylo to schváleno. 116 pro, proti, zdržili se. Schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 odpadá, takže 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se. To prověříme elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedm pro. Trojky zdrželi se. Schváleno. Osm pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis jedna. Prověříme elektronicky osmičku. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Jasně, schváleno. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 12. Pro, proti, zamítnuto. 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 16. Pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přecházíme 18, kde je pro, proti, zdrželi se zamítá se 22 proti, zdrželi se zamítá se 23 pro, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri 11 odpadá, 24 pro, proti, prověříme Horsta Schnellharda jeho pozměňovací návrh. Elektronicky hlasujeme Konec hlasování, všichni jste hlasovali. EPP a jeden hlas navíc. To máte vždycky. Pořád ještě. Takže 35 proti 26. Děkuji, schváleno. 26 pro, proti zdrželi se. Schváleno 27 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Prověříme 27 elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 36 pro, proti 25 proti schváleno. 28 pro proti zdrželi se. Schváleno 29 pro proti zdrželi se schváleno. Agri 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 10 nic, o tom se nehlasuje, takže Agri 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 21 pro, Chcete prověřit 19? A kdy 19 elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali. EPP. Máte o jednu osobu opět navíc. Konec hlasování. 35 pro, 25 proti. Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 22 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní elektronické závěrečné hlasování. Hlasujeme. Všichni jste hlasovali. Konec hlasování. 62. Pro nikdo nehlasoval, proti nikdo se nezdržel, blahopřejeme paní Rozbach.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 So, wir kommen jetzt zur Stellungnahme. A nyní přecházíme k stanovisku Ani Weisgerber. Začneme pozměněným návrhem 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 79. Pro, proti, zdrželi se přijato. 80. 82 pro, proti, Zdrželi se přijato. Konc 2, kdo je pro? Proti? Přijat. 93, kdo je pro? Pardon, 83, proti? Zdrželi se zamítnout. 80 roku prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 29 pro, 30 proti. Návrh byl zamítnut. 85 pro, proti, přijat. 6 a 84 jsou identické. Ne, padají, omlouvám se. Sedmička. Hlasujeme o sedmičce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 88 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď se dostáváme ke konsolidovanému návrhu 3 pro,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 proti, zdrželi se přijat. 97 pro, proti, zdrželi se přijat. 98 pro, proti, zdrželi se přijat. 99 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, ne, 100, 100 pro, proti, zdrželi se přijat. Omlouvám se. 17 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Konsolidovaný návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. konsolidovaný návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 20. Pro? proti, zdrželi se, přijat. 104 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 103 pro, proti, zdrželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 105 pro, proti, zdrželi se, přijat. 106 pro, proti, zdrželi se, přijat. Konsolidovaný návrh. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď přeskočíme na 110 s jedním ústním pozměňovacím návrhem. A je to celá druhá část, ano? Ne, jenom, ten, jenom s tím pozměňovacím, ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, prověříme to. 24 prověřujeme elektronicky. Elektronická prověrka. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. 39 pro, 22 proti. Je to jasné, návrh byl přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat 26 pro, proti, zdrželi se přijat 27 pro, proti, zdrželi se přijat 28 pro, proti, zdrželi se přijat 29 pro, proti, zdrželi se přijat 111 pro, proti, zdrželi se přijat 112 pro, proti, zdrželi se přijat 113 pro, proti, zdrželi se přijat 31 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. 114 pro. Proti? Zdrželi se. Uděláme to elektronicky. Nebylo to zřetelné. Elektronicky hlasujeme o návrhu 114. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 35 pro, 24 proti. Návrh byl přijat. Teď se dostáváme ke konsolidovanému návrhu 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Prověříme konsolidovaný návrh 8 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 48 pro, 12 proti. Já myslím, že je jasné, že byl přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, přijat. 121 pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 no, pro, proti, zdrželi se, přijat. 122 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se. Není to zřetelné, uděláme to elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Takže 35 byla přijata. 36 pro, proti, drželi se přijat. 37 pro, proti, zdrželi se přijat. 38 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 123. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. 123 byla jednoznačně přijata. Tak teď hlasujeme o návrhu 40 pro, proti, Já vím, že je to trošku únavné zvedat na vysokou ruce, ale já vás jinak nevidím. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Čtyřicítka elektronické hlasování je ukončeno. Byl přijat. 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. 45 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme si to elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. 32 pro, 26 proti, Dobře, 46 pro, proti, zdrželi se přijat. 47 pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 125 pro, proti, zdrželi se přijat. Eh, pardon, zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 126 Dobře, o 50 budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Byl zamítnut. Dověřujte předsedovi. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut, myslím, ale prověříme si 126 elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. Jasně přijat. 1,50. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 128 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 52 pro proti, zdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se přijat. 53 pro, proti, zdrželi se přijat. 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 130 pro, proti, zdrželi se přijat. Konsolidovaný návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Konzolidovaný návrh 10 pro. Proti zdrželi se. Přijat. 136 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné, prověříme si to. 136 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 39 pro, 22 proti. Návrh byl přijat. 137 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. 139 pro, proti, zdrželi se, přijat. 140 a 141 jsou identické, budeme o ní hlasovat společně. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. 61 pro, proti, zdrželi se. To si radši prověříme. 61 elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Návrh 61 byl přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 142 pro, proti, zdrželi se, přijat. 143 pro, proti, zdrželi se, přijat. 144 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, přijat. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. Jednička ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se. Prověříme si dvojku elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 70 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat, ano. 71 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Konzolidovaný návrh 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 75 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat, 77 padá a teď závěrečné elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. 58 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme paní Weisgerberové. Thank you.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 Milí kolegové, tím jsme dospěli ke konci hlasování. Děkuji vám za takto soustředěnou eh, práci. Jsem rád, že jsme prošli poměrně svižně tímto maratonem a ti, kteří zůstávají na bod číslo 15, to jsou Evropská inovativní partnerství eh, k aktivnímu stáří tak prosím zůstaňte a ostatní, prosím, opustte sál, abychom mohli se začít té zprávě věnovat. Spravodajkou je paní kolegyně Liota a já ji předám slovo, jakmile se tady trochu všechno sklidní. Prosím, paní spravodajka Liota. So, und dann gebe ich der Berichterstatterin. Dobrá, a nyní, pokud se k tomu chce vyjádřit, eh, předávám slovo paní zpravodajce k 15. Já, dank u wel, voorzitter. Sorry dat ik eh, even niet op zat. Ano, děkuji vám. Já se omlouvám, nedávala jsem pozor. Ještě jsme hovořili o stále o hlasování. So, ich weiß nicht. Fühlen, ja, Frau ja. Kollegin, fühlen Sie sich jetzt in der Lage und in der Verfassung? Omlouvám se, paní kolegyně. Jste e, psychicky ve stavu, že se k tomu vyjádříte, nebo to máme nechat? Nevím, no, jak beginnen. E... Eh, ano, takže v první řadě drahá paní kolegyně, Chci hovořit o této zprávě z eh, vlastní iniciativy našeho výboru týkající se rozvoje Evropského inovačního partnerství pro zdravé a aktivní stárnutí. Nadpis je zdánlivě velmi dlouhý, ale o co vlastně jde? samozřejmě o stárnutí populace, což je problém, který existuje ne, nejen v Evropě, ale i celosvětově. Musíme uspůsobit eh, společnost a životní prostředí, prostředí, celkové prostředí eh, tomuto procesu. Na základě toho tedy vznikl eh, tento dokument, tento návrh. Celá řada politických oblastí může mít dopady na zdravé stárnutí. A vím, že my, kdo tu dnes jsme, jsme převážně mladí, takže máme pocit, že se nás to netýká. Ale když hovoříme o stárnutí, musíme si uvědomit, že stárnutí začíná dokonce ještě před narozením a to v důsledku mnoha různých faktorů, včetně environmentálních. A my v tomto výboru bychom tomu měli věnovat značnou pozornost. Existují tu také ekonomické, společenské faktory. Například rovnost mezi muži a ženami, zabezpečení dodávek potravin, udržitelnost, prevence v oblasti zdravotní péče, a přístup ke zdravotní péči jako takové. Domnívám se, že bychom měli podpořit tuto snahu, snahu o e, prodlouž, o vlastně přidání dvou dalších let zdravého života. A to je samozřejmě velmi chválihodný cíl, jenže my jsme nesmíme omezit e, pouze na zdravé stárnutí. Je také zapotřebí, aby se starší občané, starší osoby účastnili života, veřejného života, aby se cítili spokojeny. A je potřeba, abychom skutečně zlepšili podmínky eh, stárnoucích občanů. Konec konců nejde o to, abychom hovořili o nich, ale i s nimi, aby nám sami řekli, jak se dívají na proces aktivního stárnutí. Strategický plán lze rozdělit do tří pilířů. Prevence, eh, screening a včasná diagnóza, dále péče a léčba a třetí pilíř je aktivní eh, stárnutí a nezávislý život. Pokud jde o prevenci a screening, tak prevence. Já jsem se účastnila mnoha různých kongresů a tam se hovořilo o výdajích na zdravotní péči a procento nebo něco takového to nestačí protože nejde jenom o prevenci chorob, ale jde také o zlepšování životního prostředí, bydlení a dopravy. Existuje také těsná vazba mezi hospodářským postavením člověka a jeho zdravím v průběhu stárnutí. A i v tady je prevence nesmírně důležitá, abychom zůstali zdraví díl. Musíme investovat tudíž do zdravotní péče, ale také do ekonomických a společenských podmínek, v nichž osoby žijí. Dále nesmíme zapomínat, že existují eh, značné rozdíly na regionální a místní úrovni. Některé regiony si vyžádají potřebují lepší zlepšení veřejné dopravy, jinde jsou potřeba dobrovolníci, kteří se starají o starší, třeba že s nimi jedou na večeři. A když je řeč o péči, tak potřebujeme přístup, který specificky zohledňuje potřeby jednotlivých pacientů. Velmi často říkáme, že starší osoby um, nás hodně stojí z hlediska tedy nákladů na sociální zabezpečení, ale za to často nemohou starší lidé. Často za to může systém. Když se třeba podíváme na stravování, čím je člověk starší, tím více roste riziko podvýživy. A to se netýká pouze rozvojových zemí, ale i Evropy. Má to více do příčin. Starší osoby někdy mají menší chuť k jídlu, žijí sami a tak eh, často si dají jenom nějaký malý eh, zákusek nebo něco malého a nebo jim chybí prostředky, aby si kupovali skutečně kvalitní jídlo. Takže i tady bychom mohli hodně zabránit tomu, aby starší osoby byly v nemocnici z důsledku podvýživy. A poslední část mé zprávy. Souvisí s možností starších osob nadále bydlet doma a přitom zůstat nezávislý. Jistě je potřeba počítat s určitým uspůsobením, čili tyto osoby chtějí být nezávislé, ale neizolované. Je potřeba tudíž eh, přivodit změnu naší společnosti tak, aby starší osoby i nadále mohly žít eh, nezávislým, důstojným životem. A ve zprávě je i celá řada dalších věcí. Mě teď ale zajímají vaše postřehy, vaše názory, doporučení. A samozřejmě jsem eh, mám k dispozici. Děkuji. Jako dalšímu. Další dávám slovo stínové zpravodajce PPP paní kolegyni Antonesku. Prosím, máte slovo, paní kolegyně. Já vám děkuji, pane předsedo, děkuji paní Litard za eh, práci na této zprávě a na za její prezentaci a mám několik poznámek a komentářů týkajících se obsahu této zprávy. Myslím, že bychom měli věnovat, eh, měli klást větší důraz na diagnózu A je důležité, abychom se zabývali tedy otázkou zdravého životního stylu. Je součástí zdravého stárnutí. Mnohé chronické choroby ty jsou eh, progresivní, to znamená, když se lidé dostanou do staršího věku, je už příliš pozdě s tím něco udělat. Protože s tím zdravotním stylem se už pak nic nenadělá. Takže otázka chronických chorob v průběhu celého života – je nesmírně důležitá. Je také důležité, abychom se zabývali eh, výzkumem farmaceutologickým, léčbou. Musíme zohledňovat různé dimenze, včetně ekonomické a psychologické dimenze chorob. Potřebujeme multidisciplinární přístup. To znamená, že se budeme muset zabývat výzkumem Protože pokud eh, rozdělujeme disciplíny příliš, pokud neděláme různé vazby vzájemné mezi klinickým výzkumem a dalšími oblastmi a pokud eh, se eh, ta zjištění a objevy z lékařské oblasti nedostane, nepromítnou jinam, tak to vede k jakémusi rozštěpení, fragmentárnímu přístupu a to je špatné. Potřebujeme multidisciplinární přístup, tak aby do, docházelo k předávání poznatků mezi různými oblastmi péče. Mezi zeměmi a regiony existují pochopitelně velké rozdíly, pokud jde o péči o starší občany a myslím si, že eh, k tomu, tím se musíme zabývat tímto problémem více. Pak je tu eh, druhý pilíř, to je péče a léčba. V rámci tohoto pilíře musíme zajistit existenci náležité úrovně péče o starší občany, musíme zajistit zapojení jejich rodin, musíme zajistit, aby se rodiny eh, podílely na péči o starší a myslím si, že je potřeba, abychom věnovali více pozornost přístupu, který je skutečně zaměřen na pacienty. A třetí pilíř, který se týká aktivního stárnutí a nezávislého života. Tam eh, skuteč, zkušenosti jiných eh, států ukazují, že to přichá, přináší eh, určité, určité přínosy pro společnost jako celek. Musíme zabránit stigmatizaci osob, včetně sociální stigmatizace. Proto je nutno podporovat sociální začlenování aby lidé měli pocit, že eh, pocit sounáležitosti se společností. To je něco, na co musíme dávat pozor, zejména eh, při zavádění mechanismů, jimiž se snažíme plnit eh, cíle zdravého stárnutí. Ze strategického hlediska komise se musí zabývat synergiemi mezi mnoha různými politikami, zvláště pokud jde o financování a nalezení rozpočtu na tuto politiku. Takže tolik několik základních myšlenek, o něž jsem se s vámi chtěla podělit. A samozřejmě, že budu předkládat i pozměňovací návrhy. Děkuji, paní kolegyně. Mario Pirillo jako další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především chci poblahopřát paní Liotardové. Toto je výborná zpráva. Letošní rok je Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Zpráva naší kolegyně z vlastního podnětu je proto dobrý způsob, jak vyhodnotit výsledky tohoto roku. A jak také porozumět tomu, co je potřeba udělat dál. Co může dál udělat Evropská unie. Chci poblahopřát komisi protože se zabývá otázkami zdravého stárnutí a také solidaritou mezi generacemi. Narůstající počet starších osob vidíme především jako břemeno. Břemeno pro mladší generaci a pro pracující. Díky pokroku, pokroku lékařství jsou dnes lidé zdravější než v minulosti. A právě z tohoto důvodu je důležité, přijímat zacílená opatření. Starší osoby můžeme vidět jako cený zdroj. Mají zkušenosti, které nás chromáždily v průběhu času a tyto zkušenosti by si měly předávat mladšímu pokolení. Evropská unie by proto měla prosazovat zacílená opatření pro ten Evropský generační pakt, který samozřejmě bude vycházet z toho, že zajistíme pracovní místa pro mladé, ale zároveň budeme podporovat dobré politiky pro starší osoby. Aby aktivní a zdravé stárnutí bylo něco pro každého. A já myslím, že v tom se odráží také to, jak funguje naše společnost. Veřejná politika musí uznat tyto potřeby a musí být schopná navrhovat inovativní řešení pro tyto výzvy, před kterými stojí společenství a ekonomika. A strategie 2020 ukazuje, že komise chce, abychom do dvou let dosáhli zdravějšího eh, životního stylu. Je to je ambiciozní cíl. Potřebujeme k tomu značné finanční zdroje, aby se toho podařilo dosáhnout. Ale na druhou stranu současná finanční krize znamenala škrty ve veřejných výdajích, zejména v oblasti zdravotnictví a sociálních příspěvků. Potřebujeme optimalizaci hospodářských ekonomických zdrojů, abychom byli schopni zaručit fyzické a také duševní zdraví starších osob, aby mohli dál hrát svou roli ve společnosti a žít nezávisle, aby měli kvalitní život. Na závěr bych tedy chtěla říct, že propagace zdravého stárnutí znamená také vytváření příležitostí. Aby starší ženy a muži mohli dál hrát svou roli na trhu práce a abychom dokázali bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení a současně také podpořit rodinný život a zdravé a úctyhodné stárnutí. Děkuji. Děkuji Mária Piralovi. Jako další dostane slovo za EKR Julie Gerling. Prosím. Thank you. Děkuji. Já mluvím za Anu Rozbach, která je naší stínovou zpravodajkou. A mohu souhlasit s většinou z toho, co už tady zatím bylo řečeno. My jako skupina jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme komplexní reformy, abychom se vyhnuli tomu, že na trhu práce budou chybět pracující, ale zároveň musíme uznat, že jsou tady velikánské rozdíly. Eurobarometr se nedávno ptal, aby vlády měly starším lidem usnadnit práci po odchodu do důchodu, když si to budou přát. Ukázalo se, že ve věku jsou malé rozdíly, ale eh, co se týče státní příslušnosti, jsou tady velké rozdíly. Například v Dánsku, Nizozemsku a Británii lidé říkali, 9 z 10 říkali, že by lidé měli pracovat déle, ale v některých jiných evropských zemích se lidé domnívali, že to prioritou není. Je tedy jasné, že to bude velká výzva, pokud budeme chtít Evropskou politiku pro tuto otázku. Také jsme zjistili, že oficiální věk pro odchod do důchodu se má zvyšovat. To ukázala eh, zpráva OECD, má to být eh, v 28 ze 34 evropských zemí. A tam patří všechny členské státy EU. Je tedy jasné, že máme společný cíl, ale možná, že naše společnost v jednotlivých zemích uvažuje jinak o tom, jakým způsobem tohoto cíle dosáhnout. My se domníváme, že budeme potřebovat určitý systém penzí, aby to bylo udržitelnější a lépe financované. A víme, a to také vidíme ze zprávy OECD, že všechny evropské země mají v úmyslu navýšit vládní výdaje na důchody, v některých případech až o 15 a to je hodně velká změna. Můžeme podpořit zpravodajku v tom, jak navýšit počet let zdravého života, ale to je demografická výzva a liší se to mezi jednotlivými členskými státy. A mám otázku na zpravodajku, jestli mohu. Chtěli bychom se zeptat, jak chce řešit strukturální otázky, kterými se vyhneme nerovností z ekonomického hlediska je to hodně složité a byli bychom rádi, kdybych, kdybychom se k tomu vyjádřili podrobněji, třeba prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji Julie Gerlingové. Ne, omlouvám se. Já jsem udělal chybu. Frida, já jsem čekal, že Frida bude tady, takže omlouvám se. Eh, Děkuji. Jako stínová zpravodajka ze Zelené, bych ráda poblahopřála komisi k jejím návrhům. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že stárnutí populace, stárnutí společnosti představuje ohromnou výzvu a jak se tady říká, musíme přitom zohledňovat nejenom náklady, které s sebou toto stárnutí nese, ale musíme to brát eh, také jako příležitost, která se nám tím nabízí ke zlepšení životních podmínek starších osob, tak aby tyto osoby mohly nadále pozitivním způsobem přispívat k životu společnosti. A v tomto kontextu může inovace sehrát skutečně značnou roli. Jde tady o Evropské inovační partnerství. Toto partnerství umožňuje povzbuzovat některé iniciativy, inovativní iniciativy. Třeba ve Vlámsku existuje projekt Flanderské jenž se snaží právě zlepšovat péči o starší a který povzbuzuje také rozvoj eh, v sek- ve zdravotním sektoru. Z toho důvodu je pro všechny z nás klíčové, abychom brali ohled na inovaci ve vztahu ke stárnutí, a to i v rámci strategie EU 2020. Inovace je důležitá jak v zájmu pomoci starších osob, ale tak i pro tvorbu nových pracovních příležitostí. My se nesmíme omezovat pouze na aktivní stárnutí. Musíme naše kroky skutečně zacílit, tak abychom tím přispěli k plnění strategického plánu a to v zájmu konkrétních ověřitelných výsledků v terénu. S radostí konstatuji, že naše zpravodajka tady podporuje cíle Evropské komise. Já ne vždy s ní souhlasím. Raději bych kladla větší důraz na, tu, na ten vztah mezi inovacemi a léčbou a ten eh, strategický aspekt, neboť je jasné, že se tady eh, snaží komise zaměřit právě na tuto, eh, na ten strategický záběr. Evropská komise 27. června loňského roku vydala tiskovou zprávu, v níž se říká, že 161 různých projektů bylo předloženo Eh, účast, s účastníky, účastnickými stranami a odkazuje se tady na konferenci partnerů, která by se měla konat právě dnes. A já se chci zeptat komise, jakým způsobem chce skonkretizovat toto partnerství, Evropské inovační partnerství. Může nám komise již naznačit, může nám dát určité příklady osvědčených postupů? je si komise vědoma překážek, které komplikují vznik tohoto inovačního partnerství? A co může komise v tomto případě dělat? dělat? Dostane se tomuto partnerství také široká podpora členských států? Tolik um, mé otázky a těším se na další, další Děkuji. spolupráci jako další řeč. Molto... Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mně se opravdu líbí formulace v této zprávě a také souhlasím se spravodajkou. Chci jen požádat o to, abychom tam případně něco doplnili prostřednictvím pozměňovacích návrhů u takových věcí, jako je otázka stárnutí obecně v Evropě, Naštěstí vidíme, že starší lidé žijí déle. A s tím stárnutím samozřejmě také částečně souvisí otázka nízké porodnosti. Je to také otázka přistěhovalectví. Někdy však rodiny nemají moc dětí, protože postrádají podporu. Například materské dovolené, nebo volno na péči o děti. A já myslím, že kdybychom se pokusili udělat něco v tomto ohledu, mohli bychom dosáhnout zvratu v otázce demografického stárnutí v Evropě. Máme tady třeba také otázku prevence, včasné diagnózy a tak dále. To jsou všechno nepostradatelné věci, nestojí to moc peněz. A já myslím, že je opravdu zásadní, abychom například výskyt choroby zjistili včas. Často je to naprosto dobrovolná věc. Pokud se zjistí, že člověk nemocný není, tak se to bere jako náklad. Nicméně pokud zjistíme chorobu včas, v rané fázi, tak tomu naopak může vést k úsporám. Je možné zajistit léčbu hned a bude to stát méně peněz a ten člověk potom také bude zdravější. Rakovina v pokročilém stádiu stojí hodně peněz, pokud se má léčit. A je to také samozřejmě výdaj nebo náklad z hlediska ztráty na kvalitě života pacienta, takže včasná diagnoza by tyto problémy mohla nějakým způsobem vyřešit a samozřejmě v pokročilejším věku stojí za to mluvit také o tom, jestli se nezamyslet na DNA dětí, Mohli bychom ušetřit tím, že zjistíme, že chorba vypukla už dříve. Pokud jde o léčbu, o péči, u starších osob je to prostě stejné jako třeba u postižených osob. Když jim pomůžete, když jim pomůžete přizpůsobit se a žít samostatně, je to pomoc pro osoby s postiženým i pro starší osoby, protože ti mají často problémy s mobilitou, se zajištěním potravy, s tím, že by si třeba zašli do divadla. Když chodí na ulicích, mohou potřebovat třeba hůl, vozíčky a podobně. Takže když se postaráme o to, že naše města dokážou vyhovět potřebám postižených osob a starších osob, bude to znamenat, že respektujeme jejich práva. A kde tyto služby poskytovat? Samozřejmě nejenom ve městech, ale i v menších obcích. Narůstá nám městská mobilita, ale v jiných oblastech jsou často problémy. Nicméně kvalita života je často lepší ve vesnicích a menších obcích. Musíme se proto postarat o to, že starší osoby budou moct dál žít doma, tím, že jim tyto služby dáme k dispozici přímo v místě bydliště. Já se chystám předložit určité pozměnací návrhy a chci poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji. Tím jsme uzavřeli kolečko stínových zpravodajů. Máme tady malinký časový problém, že máme dlouhý seznam eh, řečníků, kandidátů. Já to přečtu. Kolegyně Gutierrez, Hipner, Klas, Peterle a ještě paní kolegyně Sofie Okony. Zapomněl jsem snad na někoho? Ne, výborně, takže tímto tento seznam uzavírám. A ještě vás prosím, kolegové, o stručnost. Minuta a půl, protože pak ještě máme jeden další bod pořadu jednání. Takže nejdříve Kriste Dos, prosím. První věc, pane předsedo, taková poznámka, politování, že parlament není oficiálně zastoupen v rámci tohoto inovačního partnerství pro aktivně zdravé stárnutí, protože v tomto partnerství jsou komise, členské státy, regiony, soukromý sektor, profesionálové, sociální pracovníci, organizace, které zastupují starší a není tam parlament. To je podle mě chyba. A k tomu, co řík, k té zprávě paní Leotard, já bych si přála, abychom daleko víc zdůrazňovali inovace, protože konec konců je to inovační partnerství. Toto partnerství, které má umožňovat i určitá nabídková řízení pro specifické kroky pro inovace, čili tou výzvou je, abychom inteligentně využívali inovace, tak, abychom čelili a řešili tuto výzvu demografických změn a stárnutí. Tohle všechno vyžaduje inovace na úrovni i eh, informačních technologií a nástrojů které umožní prostřednictvím interaktivních nástrojů a přístupů zajišťovat kontakt a péči doma. Na úrovni eh, péče a léčby musíme také eh, zintenzivnit výzkum, protože klinické zkoušky sice probíhají, ale neumožnily najít řešení na boj s některými chorobami souvisejícími se stárnutí, takže musíme podporovat farmaceutický průmysl, aby nepolevil v tomto úsilí, protože víc než, jindy, než kdy jindy potřebujeme povzbuzovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, abychom eh, takto skoncovali s tou metlou neurodegenerativních chorob. A jinak podporuji zprávu paní Leotard, ale budu mít několik pozměňovacích návrhů týkajících se bodů, na, o kterých jsem právě hovořila. Děkuji, paní Kosret. Obecně pokusili jsme se um, vyslat představitele do té skupiny na vysoké úrovni, ale předsednictvo jako často ono to tak je, že to zamítáme. Mně to připadá i správné, abychom byli nezávislí, abychom tedy neměli nějaké předem dohodnuté záležitosti a tím pádem, aby se i v našem výboru, i na půdě parlamentu mohla ta debata dít nezúčastněně a to byl důvod pro to. Mm, paní eh, kolegyně. Excuse me. Yeah. Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir, eh, unirme a la idea de que creo que hay que revisar. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že o těch řídících výborech musíme určitě znovu uvažovat. Nicméně nechci ztrácet čas. Chci říct dvě jiné věci. Tuto zprávu mohu podpořit a mohu podpořit i stanovisko zpravodajky. Ale starosti mi dělá jedna věc jedním dokumentem nevyřešíme všechno. A stárnutí je komplexní problém, který se dotýká řady věcí. A já si proto myslím, že potřebujeme nějaký program, a já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. Potřebujeme integrovaný program, který se bude týkat stárnutí, něco podobného, jako máme pro životní prostředí, abychom viděli, jaké proměnné potřebujeme sledovat ve všech zemích a jaké jsou priority. Protože různé země se ubírají různým směrem. Musíme si to všechno zjistit, abychom si jednoznačně stanovili evropské priority pro starší osoby. V některých zemích toho rodina dělá hodně, v jiných zemích ne. Jsou tady takové důležité věci jako osamocení. Máme také studie negativních důsledků osamocení, samoty na zdravotní stav, na výživu a podobně. A technologické lobby tady hrají příliš velkou roli, podle mě. Například na první straně novin International Herald Tribune se uvádí, že parlament přichází o prestiž v důsledku vlivu lobbystů. Jsou tady různé aspekty partnerských vztahů, ale protagonisté technologické utopie tvrdí, že tyto problémy za nás vyřeší jen stroje, rozhodně potřebujeme vytvářet technologické platformy pro včasnou diagnózu a tak dále. Ale já myslím, že to spíš společenský nebo sociální problém. A v tomto... Děkuji, paní kolegyně. Paní kolegyně Hypne, přísná minuta a půl. Děkuji bardzo. Děkuji. Ono to opravdu tak je, že se v Evropská společnost stárne tedy a i my máme ten problém, máme často uh, už rodiče starší nebo příbuzné, takže i sami se nad tím zamýšlíme, jak to dopadne s námi. Stárnutí znamená změnu životního stylu a kvalitní zdraví, za něž bojujeme, je základem, ale nesmíme zapomínat na to, že abychom to měli, tak musíme mít profilaxi rozvinutou, abychom se byli schopni vyhnout těm nemocem bez stáří, další zdravotní péče, rehabilitace, i e, ta komunitní péče. Ne všude jsou pečovatele příslušným způsobem školení, e, nejsou to často profesionálové, kteří slouží těm starším lidem, kteří jim e, poskytují služby kolega už zde zmínil, že jde o to, jakým způsobem budeme eh, posuzovat urbanistické projekty. Často se nám vylidní celá městská čtvrt z důvodu stárnutí populace, takže zkusme se i za to vyslovit, aby tam byl systém, který umožní těmto lidem buď změnit bydliště, anebo přizpůsobit jejich čtvrt jejich potřebám profesní aktivita. To je možné, pokud máme celoživotní vzdělávání a pak můžeme prohlásit, že ta aktivita toho starého člověka znamená i profesní, i zdravotně, eh, zdravotní aktivitu. Takže tvořme eh, seniorské kluby, eh, ty univerzity třetího věku. Když ti lidé budou tu možnost mít, oni opravdu vyjdou z domu a budou činí. Takže já bych řekla, udělejme nejdříve takový přeskum toho, co už ve světě je a zkusme z toho vybrat to, co je pro nás Evropany nejnocnější. Děkuji a nyní minuta a půl paní kolegyně Klas. Stejně jako ostatní kolegyně, eh, pane předsedo, ale eh, pokud má někdo plné srdce této záležitosti, tak eh, se neměstná do toho času. Já rovněž bych ráda se soustředila na ty pozitivní záležitosti. An Polega Rossi hovoří, že tam ten demokratická, demografická proměna by měla mít. Ono to je v tom úvodním ustanovení, ale ne v samotném textu. Samozřejmě, že eh, i tam ta otázka toho, zda eh, někdo může mít děti nebo ne, je součástí toho. Eh, pak zda zdraví je absence nemoci Tady všemu musíme říkat pravým jménem, právě jako paní kolegyně Hibner, když hovořila o těch univerzitách třetího věku. Rovněž nějaké postupné odcházení z práce, ponechat lidi, aby mohli být aktivní, profesně aktivní, um, aby mohli být účastní toho pracovního procesu a aby svými hodnotami přispívali eh, na pracovišti. Takže já jsem proto, aby tito lidé mohli se i vyjadřovat k věcem. Ono nejde jenom o to udržovat je ve zdraví, pasivně, ale naopak, ono je to pozitivní záležitost. Tito lidé jsou schopni um, si brát i nové nápady a účastnit se jich. Vešla jsem se do svého času. Ano, velice jste vzorná, pan kolega Peterle. Poročevalki jsem hvaležen za dobro poročilo, posebej za njene poudarke. Já jsem paní zpravodajce vděčný za tuto kvalitní zprávu právě především proto, že zde se soustředí na socioekonomický kontext a i e, úlohu pacienta a zároveň i mm, bohatý život. Nejde pouze o technologickou, mm, technologické aspekty. Musíme inovovat i sociálně. Všichni musíme přispět k tomu, abychom měli možnost se aktivně účastnit tváří. V každém státě je ten model sice trochu jiný. Některé státy už například mají standardy, pro ty domy s pečovatelkou, s pečovatelskou službou. V jiných se spíš přistupuje k té péči individuálně. Eh, ano, eh, můžeme i tím, že podpoříme zdravotní, lepší zdravotní stav, snižovat náklady, takže poměřování, zřizování středisek, které jsou eh, už eh, dobré, tak to nám podpoří i dobrou praxi v jiných zemích. Děkuji. Já chci eh, poděkovat a pogratulovat k této práci, které je skvělým východiskem k dalšímu zamýšlení. Jenom pár, několik prvků, na základě kterých budu předkládat pozměňovací návrhy. První se týká sportovní tělesné aktivity. V této zprávě se vůbec nikde neřeší otázka sportu a tělesné činnosti. Přesto mně se to zdá důležité, protože zpravodajka říká, že eh, aktivní stárnutí, stárnutí v dobrém zdraví se připravuje v průběhu celého života. Takže bychom měli potrhnout tento aspekt fyzické aktivity. Zvlášť proto, že sport je kompetencí Evropské unie od Lisabonské smlouvy a je to zároveň nástroj veřejného zdraví, zároveň je to určitý společenský tmel, který umožňuje třeba těm starším osobám zabránit právě té izolaci, samotě, prostřednictvím nějaké skupinové činnosti. Takže to je první věc. Za druhé, ono nejde o mezigenerační vztahy ty muži a ženi, ženy, kteří staršího věku, kteří se těší dobrému zdravu fyzicky a duševně, mohou skutečně významně přispět a pomoci i mladým a přispět k aktivní mladé generaci. My musíme využít ty jejich znalosti a pokud jde o uspůsobení um, ehm, bydlení, to je další věc. Jak, tak jako používáme Eh, evropské fondy třeba na eh, ekonomickou účinnost, tak bychom je měli použít na to, aby mohli starší fungovat autonomně doma. Děkuji komisi, ještě má slovo, dávám slovo na krátký okamžik. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za to, že jste pozvali komisi a vyzvali také, aby se vyjádřila a také děkujeme za tuto zprávu. Ano. Komise se prostřednictvím této inovativní iniciativy pokusila o něco nového, o jakýsi experiment. Chceme využít inovace nejenom jako technologické možnosti, ale také jako možnost pro sociální inovaci. A chceme zvážit, jaké systémy potřebujeme upravit, abychom absorbovali tuto potenciální inovaci, tyto technologie, tyto nápady. Máme proto trojí cíl. Za prvé, zlepšit zdraví a kvalitu života pro naše občany. Za druhé, zlepšit účinnost a udržitelnost celého systému zdravotní péče, s tím, aby byl také solidárnější. A za třetí, chceme vytvářet nové příležitosti pro naše společnosti a pro naše trhy. V tom smyslu, že se snažíme vytvářet pracovní místa v této oblasti. Protože tato oblast také představuje nové potenciální příležitosti. To jsou tři věci, tři oblasti, ve kterých můžeme jen získat na základě těchto partnerských vztahů. Nechceme pro toto partnerství užít nové jiné prostředky, není to nový finanční nástroj. U tohoto partnerství jde o to, že když budeme dělat věci nově, Pokusíme se vylepšit využití stávajících zdrojů, pokusíme se vyhnout duplikaci a zajistit co největší synergie na základě spolupráce. Ptáte se komise, jak to vypadá s tímto partnerstvím. Reakce byla velmi překvapivá. Dostali jsme 261 závazků od různých konzorcí na evropské úrovni s tím, že něco chtějí udělat. Chtějí se zavázat, že něco udělají, aby dospěli ke skutečným výsledkům. A o to jde v tom strategickém plánu, který zpracovala komise. Jde nám o konkrétní kroky, konkrétní opatření v konkrétních oblastech. A šest opatření, která jsme stanovili, mají řešit otázky týkající se léčby a předisování léků starším osobám. Starší lidé nemají třeba jenom jednu chronickou chorobu, mají více chronických onemocnění a znamená to, že potřebují vícenásobnou léčbu a je to proto nákladné. A mají potom ještě problém s vedlejšími účinky. Další důležitá věc je jak to vypadá s lidmi po 65 letech. To znamená falešná diagnóza. A pak se ještě eh, tyto věci týkají funkčnosti. Lidé musí být schopni fungovat, i když mají nějaké postižení. A čtvrtý krok je vytvořit integrovanější systém zdravotní péče a péče obecně. A proto je velice důležitá i spolupráce na místní a regionální úrovni. Za páté, Jde o to, abychom podpořili aktivní a nezávislé, ne, nezávislý život. Nejde jenom o osoby s postižením, jde o běžné občany, kteří musí využívat ty možnosti, které mají na trhu v současné době, aby byli aktivnější a aby žili déle a aby jejich život byl kvalitní. A šestá věc se týká toho, že chceme vytvořit prostředí ve městě, v dopravě, které nebude závislé na určitém věku, nebo nebude jenom pro osoby určitého věku. My nechceme objevovat Ameriku, nedokážeme udělat všechno. Jde nám o konkrétní kroky v těchto šesti oblastech, na které se zaměřujeme. Ano, ptali jste se komise, jestli jsou tady určité překážky. Ano, překážek je hodně. A v tom partnerství jde o to, že bychom s partnery pomáhali překonávat tyto překážky. Jednou z překážek je například nedostatečná interoperabilita našich systémů. Určitá zařízení mohou fungovat v jednom regionu, v jedné zemi, ale ne ve všech členských státech. Takže jedna z prvních výzev je zajistit, že věci budou fungovat všude, v celé Evropské unii, na celém trhu. Ano, máme hodně příkladů, například v Flanderskách, tam jsou aktivní Další příklad vidíme na regionální úrovni, například Skotsko, to je výborný příklad. Tam je hodně integrovaných systémů, oni mají hodně obyvatelstva, hodně lidí, kteří žijí osamoceně, daleko od ostatních. Například můžeme eh, kontrolovat osoby, které jsou náchylné k pádům. Můžeme je sledovat jsou to třeba osoby, které nemají dostatečnou výživu a v některých případech musí potom končí v nemocnici. V některých zemích často potom přijdou do nemocnice a umírají, protože jsou podvyživení, ale to se dá snadno řešit, když využijeme možnosti, které máme, abychom to zjistili včas. Tolik tedy několik příkladů toho, co se děje už teď. Samozřejmě to nerealizuje komise, to je otázka implementace na místní a regionální úrovni. A proto se dnes koná velká konference, kde bude 450 partnerů, kteří nám eh, řeknou, co dělají a co chtějí dělat společně, abychom postupovali účinněji tím, že spojíme stroje, zdroje. Děkuji. Děkuji. Chtěla by se ještě v rychlosti vyjádřit zpravodajka. Ano, jenom velmi rychle. Děkuji všem, kdo mě předložili pozměňovací návrhy, abychom například kladli větší důraz na diagnozy chronických chorob, také sportovní činnost, to, to by tam mělo být. A nemohu než vás povzbudit, abyste předkládali i pozměňovací návrhy. Někteří kolegové řekli, že bychom měli klást důraz pouze na inovace v oblasti zdrav- péče, ale to nestačí, protože jedním eh, z prvků tohoto partnerství je vytváření eh, hodných příjemných eh, životních podmínek. Musíme také klást důraz na prostředí a na zabezpečení potravinami. To se musí v té zprávě zvýšit, zmínit také. Zazněla otázka ohledně strukturálního přístupu i v sociální oblasti. Komise nepochybně eh, bude se tímto zabývat, ale zejména jde o to zajistit, aby ty, tyto osoby nebyly eh, pod hranicí chudoby. Abychom eh, příliš neubírali jejich dávky a důchody. Neboť to by mohlo skutečně jim dlouhodobě škodit. Inovace na poli životního prostředí a městského života, to by mělo vytvářet nové pracovní příležitosti. Musí se nad tím zamyslet i podniky. Je to něco, co by mohlo skutečně oživit ekonomiku. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a doufám, že budeme mít další možnost se o tom ještě bavit. Děkuji. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhu je 23. listopad, jinak ve výboru se bude hlasovat v prosinci a na plenáce pravděpodobně v únoru. A další bod na našem pořadu jednání, paní kolegyně Krista Klas už to tady za mě přebírá, to vedení. Děkuji. Já tady mám úkol probrat vše v, za nula minut. Doufám, že tlumočníci přece jen zvolí, zůstanou chvilku déle a já hned už předám slovo kolegovi Oreste Rossi, který se zabýval využitím potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí, budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a lepší schopnosti reakce. Máte slovo, pane kolego. Sí. Grazie, grazie presidente, sarò velocissimo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný, protože čas běží. My se tady snažíme co nejvíc využít aky v oblasti životního prostředí. Podle sdělení komise to vyvolává určité námitky, například regionální a místní orgány nemají dostatečně velkou roli a já myslím, že je důležité, abychom to tam začlenili. To je potřeba zdůraznit. Opatření v oblasti životního prostředí často vyžadují specifické finanční prostředky, takže když uvažujeme o těchto opatřeních a snažíme se zabránit překrývání určitých opatření, Potřebujeme zavést věci, které nás moc nestojí a které dokážeme racionalizovat bez zbytečné byrokracie. Velice mě také mrzí, že návrh těch opatření uvázl v prvním čtení. Musíme postupovat rychle. Děkuji zpravodaji. Děkuji za stručnost. Máme samozřejmě i písemný text. Dívám se na stínové zpravodaje, abych jim krátce dala slovo a musím je varovat nebo upozornit, že ještě 28. listopadu proběhne druhá výměna názorů. 5. prosince máme lhutu pro pozměvací návrhy, takže ptám se ještě kolegů, kteří se hlásí, aby mluvili opravdu rychle. Karl Heinz Florence. Děkuji, paní předsedkyně. Já se obávám, že s panem Rosim a jeho zprávou vůbec nesouhlasím, když zvážíte, jaké máme v Evropě problémy s implementace předpisů v oblasti životního prostředí. Musíme poukázat na určité věci. Kritizovat je snadné, ale vysvětlit, v čem spočívá skutečný problém, v čem přesně spočívá problém pro regionální orgány, já se obávám, pane Rosy, že tady jste na žádné otázky neodpověděl. Říkáte, že malé a střední podniky mají problémy. Ale kde? Jaké problémy? Vy obhajujete malé a střední podniky, jistě to myslíte dobře. Ale co by se mělo změnit? Kde by se to mělo změnit? třeba v Líči. Vy jste neukázal na nic konkrétního. A nemůžete se vymluvat ani na subsidiaritu. Potřebujeme lepší, jasné definice. Říkáte něco opačného, ale já myslím, že je potřebujeme. Možná nemusí být tak striktní, musí to být tak vysoké standardy, ale potřebujeme jasnější pravidla. A rozdíl mezi Itálií a Rakouskem je jasný důkaz. Důkaz toho, že věci se implementují jinak. A já bych byl velice rád, kdyby se něco takového objevilo ve vaší zprávě. Já jsem připravený nějak k tomu přispět. A pokud jsem ten článek číslo čtyři pochopil správně, ten cíl, ono je to velice složitě totiž přeložené, že si případně, že případně čekáte, že Evropa bude doplácet na to, že budou členské státy něco provádět. Tak to snad nemůže být pravda. Podívejte se na problém odpadku. Mně to z Milána eh, v, v Porůří přichází. No tak proveďte to. Já říkám, a když je to celoevropský problém, tak jej nazvěte pravým jménem a pak si společně budeme snažit to vyřešit, upravit to. Takže já to přátelsky tady zakončím, ten svůj krátký. Ano, nemáme moc času a já bych si ještě dovolila dát slovo Jo Lajnenovi a ještě se Stínovi zpravodaj Hasi eh, přihlásil jinak Julie Gerling a paní Okony, ty poprosím, aby eh, se pak vyjádřili na další výměně názoru. Jo, Leiden, krátce, jedná se o důležitou zprávu, protože to, jak se neprovádí evropské zákonodárství, vede ke škodám, jak vůči životnímu prostředí, ale i hospodářským škodám. Víme, že máme investice, které leží ladem, nevytváří se nové příležitosti, ale nesmíme si tady nastavovat něco příliš přísně. Tady souhlasím, ono nejde ani o legislativu v oblasti životního prostředí, ale spíš reálnost toho prosazování ve všech členských státech. Van Stoiber řekl, stejný zákon se v některém členském státě eh, provádí rychle a příznivě a v jiném dlouze, zdlouhavě a složitě. Takže tady musíme mít mechanismy a nástroje, kterými budeme podporovat eh, to provádění. Já jsem zpravodaj i pro sedmý ační program k životnímu prostředí a tam právě rychlé provedení je prioritou. Nástroje a mechanismy musí být konkretizovány, Karl-Heinzi Florenci, a musíme dávat pozor, aby to, na čem jsme se dohodli, aby k tomu pak opravdu došlo. Děkuji, paní předsedající. Jako další Sato Hasi, prosím. Kiitoksia, puheenjohtaja, ja kýtoksia. Děkuji. Děkuji zpravodaji za tento pracovní dokument. Souhlasím s kázem Florencem a s Jolainen, že je potřeba ještě zlepšit eh, tento návrh. Jinak důraz na místní orgány nestačí. Protože i národní orgány zodpovídají koncové v konečném důsledku za implementaci příslušné legislativy. Sdělení komise obsahuje mnohé návrhy, které jdou správným směrem například pokud jde o sběr dat, tak aby byla použitelná k různým účelům. Je potřeba i nějaká koordinace ve vztahu k tomu, aby bylo občanům zcela jasně řečeno, jakým způsobem mohou využívat implementace environmentální legislativy a to konkrétním způsobem. Často je tomu tak, že když je nějaký eh, problém vyřešen, tak lidé pak na ten problém úplně zapomenou. Jako třeba u nás. kde je ta eh, nová legislativa týkající se námořní dopravy a lodí. A já jsem četl určité zprávy o tom, že že před 20 lety se hovořilo o tom, že by se měl při, přidávat křída a vápno do, do jezer, protože by to mělo protože je to údajně lepší pro životní prostředí, se tehdy říkalo. Takže tady eh, musíme zajistit, aby to, co je implementováno, ještě vedlo k implementaci dalších kroků. Dan Polhasi. Omlouvám se, Julie Gerling. Určitě jí dám přednostně místo při další rozpravě. Máme tady i dnes i komisi. Um, Máme ale velice málo času a táží se komise, zda by byli ochotní přesunout se vyjádření na další zasedání nebo krátce. Ne, vidím, že souhlasí. Takže i zpravodaje se ptám, e, souhlas s tím, že to nyní uzavřeme, e, protože už i tak se nám krátí polední přestávka, výborně. Takže děkuji srdečně všem a další výměna názoru, tam bude příležitost 28. listopadu k tomu a rozhodně upřednostníme ty, na něž už dnes nedošlo. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 5 prosinec. Děkuji srdečně všem, zejména těm vytrvalcům, paní předsedající děkuji rovněž tlumočníkům a odkazuji na další zasedání, to se bude konat 12. prosince v 15 hodin zde v Bruselu.